Ráda bych nyní přivítala pana předsedu účetního dvora, pana Da Silva Caldeiru a i hned mu předám slovo. Prosím. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení pane komisaři, je mi velkou ctí představit v tomto parlamentu dnes výroční zprávu o plnění rozpočtu Evropské unie za rok 2011. Začnu hlavními závěry zprávy. Účetnictví za rok 2011 věrně zobrazuje finanční pozici Evropské unie, výsledek jejich hospodaření a finanční hotovostní toky za eh, zmíněný rok. Příjmy a eh, prostředky na platby byly prosty, eh, významné chyby. Nicméně u plateb byla chyba významná s odhadovanou chybovostí ve výši 39 pro rozpočet EU jakožto celek. Odhadovaná míra chyby pro rok 2010 byla obdobná, činila 3,7 Jednoduše řečeno, EUD eh, e shledal příliš mnoho příkladů toho, kdy eh, výdaje EU eh, nedosáhly cíle nebo byly využívány méně než optimálně. Hlavně sdělení naší výroční zprávy za tento rok eh, se podobá předchozím rokům. Navzdory celkovému poklesu v odhadované chybovosti eh, v běžícím programovém období je zde stále prostor eh, pro to, abychom vynakládali evropské prostředky účinněji a více zacíleně v celé řadě videových programů a režimů. Celkově kontrolní systémy, které analyzoval účetní dvůr, byly pouze částečně efektivní a nenaplňovaly svůj plný potenciál pro prevenci, detekci a nápravu chyb. Dvě oblasti či politické skupiny, kde byla nejvyšší odhadovaná chybovost, byly rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a zdraví, kde byla chybovost odhadnuta na 7,7 a dále politická eh, či koncepční skupina regionální politika, energetika a doprava, kde je odhadovaná chybovost 6 v těchto oblastech, jako ve všech oblastech v rámci sdíleného řízení, vnitrostátní orgány eh, představují první a nejdůležitější eh, linii obrany v rámci ochrany finančních zájmů občanů Evropské unie. Ale EUD nalezla také mnoho případů selhání kontrolních systémů na úrovni členských států. Například eh, u většiny transakcí v regionální politice, kde EUD shledal chyby, Měly orgány členských států k dispozici dostatečné informace pro to, aby bývali detekovali a napravili alespoň část zjištěných chyb předtím, než žádali proplacení nádajů, eh, výdajů od komise? Eh, nicméně EUD narazil na podobné problémy také v některých oblastech pod přímým řízením komise, a to i v politické skupině eh, výzkum a další vnitřní politiky, kde EUD odhadl chybovost na 3 EUD v této zprávě zaznamenává, že generální ředitelé komise e, také e, přiznali vyšší riziko chybovosti u e, rozvoje venkova, soudržnosti a výzkumu. Zvýšili svůj odhad výdajů ohrožených nesrovnalostmi ze 400 milionů v roce 2010 na 2 miliardy v roce 2011. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Došlo eh, ke zlepšení v rámci aktuálního programovacího období, ale stále ještě zbývá urazit kus cesty, než bude finanční řízení EU eh, na dostatečném standardu ve všech oblastech. Mnoho z problémů, eh, které jsme identifikovali v minulosti, stále přetrvávají, i když v menší míře. Ve skutečnosti Eh, snížení odhadované chybovosti pro rozpočet EU jakožto celek v rámci aktuálního eh, rámce, eh, aktuální období, ukazuje, že došlo ke zlepšení pravidel a výstavby videových videových programů oproti předchozímu období, že toto tedy změní situaci. A nyní s tím, jak se projednávají legislativní návrhy pro příští finanční rámec, je zde zlatá příležitost řešit podkladové příčiny situace. Již řadu let EUD volá po jednodušších výdajových programech s jasnými cíly, snadno měřitelnými výsledky a více nákladově efektivními kontrolními mechanismy. Tato výroční zpráva opět potvrzuje tato doporučení. Členské státy a Evropský parlament nyní musí odsouhlasit dokonalejší pravidla eh, pro výdajovou stránku evropského rozpočtu a členské státy a komise musí tato pravidla řádně provádět. Takto bude možné dosáhnout účinnějšího, efektivnějšího využívání evropského rozpočtu při dosahování vyšší přidané hodnoty pro občana. Zároveň s tím, jak se projednávají legislativní návrhy pro příští eh, finanční rámec, evropské instituce a členské státy také ustavují nové evropské systémy, mechanismy a e, režimy řízení a zprávy v dalších oblastech spojených s řízením veřejných financí, zejména pokud jde o dohled nad finančním systémem a koordinaci fiskálních a hospodářských politik. Úspěch těchto iniciativ bude záviset také na tom, zda zajistíme potřebnou demokratickou legitimitu a odpovědnost a zavedeme proto příslušné mechanismy podle názoru EUD eh, vhodný eh, veřejný eh, dohled a audit nad všemi veřejnými prostředky při dosávání, nasazovanými při dosávání cílu Unie je klíčová součást, která musí být zachována od samotného počátku u takovýchto iniciativ. Vážená paní předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, zaručit řádné finanční řízení nebylo nikdy důležitější pro EU než dnes. EUD se snaží maximální měrou přispět ke snaze EU dosáhnout tohoto významného cíle v rámci své činnosti a v rámci také své výroční zprávy, kterou mám tu čest vám dnes odprezentovat. Děkuji za pozornost. Prezidente. Děkuji panu předsedovi. A nyní má slovo pan komisař Šemeta. Thank you, Mrs. President. Děkuji. Děkuji, paní předsedající pane předsedo Caldeiro, pane zpravodaj, vážení poslanci, vážení členové účetního dvora. Výroční zpráva účetního dvora je zveřejněna v době, kdy eh, dáváme poslední rysy um, obrysy rozpočtu na další období finančního rámce. Nové kontrolní mechanismy, nové řídící mechanismy byly navrženy, abychom dosáhli lepších potroků. Eh, finanční nařízení zvažuje zásadní reformy z pohledu přidané hodnoty a zjednodušení. Návrh komise na další programové období chce rovněž posílit odpovědnost všech aktérů, kteří se na tomto poli pohybují. A v neposlední řadě ty návrhy by se pak měly odrazit ve všech unijních programech. Pravděpodobně půjde o účinné řešení eh, chybovosti a slabých míst, která se projevují. Výbor pro rozpočtovou kontrolu na začátku tohoto měsíci, měsíce se eh, tázal a posléze se všichni poslanci tázali, čím by mohli přispět ještě více k řešení situace. A já bych rád potrhl, že vy poslanci jste už v zásadní měru přispěli k naplnění těchto cílů. Za prvé, eh, chybovost v roce 2006 byla 3,3 pak 3,9 eh, v roce 2011 může být vysvětlena tím, že eh, komise jedná na základě vašich doporučení. Mm, jedná se o eh, užitečnost těch doporučení, které se mají týkat přidané hodnoty u absolutoria. Za druhé, nové finanční nařízení by nebylo proveditelné bez silné spolupráce se všemi institucemi i s vámi. A za druhé chceme, aby koledisiálátoři eh, přijali eh, i další opatření a eh, legislativní akty v rámci spolurozhodování a jsme rádi, že právě i parlament podporuje řádné finanční hospodaření. Parlament má zájem o solidní finanční rámec na další finanční období který bude respektovat rovněž řádné finanční hospodaření. Rada rovněž přijde s doporučeními vůči parlamentu k absolutoriu. Je to mimořádná příležitost, abychom se podívali na to, co mohou konkrétně udělat členské státy eh, společně s komisí, aby zvýšili účast na programu sdíleného řízení. Proto volám, eh, obracím se na současné i budoucí předsednictví, aby se tomu v rámci spolupráce členských států řádně věnovali. Nyní bych se rád věnovat, eh, věnoval závěrům eh, účetního dvora. Eh, už po páté vydal účetní dvůr bez výhrad pozitivní, pozitivní tedy za druhé, rizikový profil transakcí se zvýšil v roce 2011, jinak je to srovnatelné s rokem 2010. Za druhé, závazky a um, příjmy jsou, um, nemají chyby významné chyby a za čtvrté e, po zvýšení chybovosti v, u rozvoje se e, provádí důkladný akční plán, abychom přišli na e, původní příčiny, zabývali se slabinami a vyřešili je na další období. Letos chybovost se zvýšila nad 3 Komise se na to dívá, snaží se vyhnout krátkodobě těmto chybám a dlouhodobě eh, ten horizont do roku 2020 povede k dalšímu zjednodušení, což by mělo snížit chybovost. V politice soudržnosti eh, chybovost významně se byla snížena z 7,7 na 5 v roce 2010 na 7,1 v roce 2011. Zpráva účetního dvora je však jasným signálem, že musíme dělat více. Komise soustředí své, eh, svůj dohled na nejrizikovější oblasti i partnery a zavede striktní kontroly u všech programů, za které přímo odpovídá. Avšak i členské státy musí zpřísnit eh, dohled a udělat víc eh, z pohledu účetního dvora 60% eh, u eh, regionálních fondů a 70% těch chyb u eh, evropských fondů by mělo být odhaleno přes, než se dostali do rukou komise. Takže tam je zcela jasné, že je možné zlepšit situaci. Služby komise nebudou um, konat méně, naopak přiloží ruku v dílu a já si myslím, že je vhodné vidět eh, chybovost eh, z dlouhodobější perspektivy a rovněž eh, z pohledu toho, že komise má finanční zájem na ochraně finančních zájmů Unie. Závěry účetního dvora jasně říkají, že se nejedná o nějaké velké ztráty či e, podvody a zneužívání finančních prostředků. Spíš jde o nastavení správných preventivních e, mechanismů a komise musí korigovat 1,8 miliardy eur těch nekorigovaných e, částek na rok 2011. I když z pohledu těchto operací je to srovnatelné s předchozím rokem, ale e, celkem to znamená 1,4 všech pladeb na rok 2011. Ještě sice to neobsahuje ty částky, které e, zpět získali, případně korigovali členské státy po svých vlastních auditech, které provedly u sebe. Komise se bude snažit získat spolehlivější údaje ze strany členských států tak, aby příští rok byla schopna eh, předložit úplnější obraz eh, toho, co je třeba dělat v kontextu jak celounijním, tak eh, na úrovni členských států. No, po těch doporučení komise přistoupí k dalším krokům. Eh, budeme mít 13 suspenzních postupů a přerušíme 105 plateb. Tam se týká to týká 2,75 miliard eur. Tyto instrumenty budou přísně uplatňovány rovněž do budoucna. Od roku 2014 doufáme, že budou doplněny čistým korenčním mechanismem, který bude navrhován u u všech programů ve sdíleném řízení. Komise bere svou odpovědnost velice vážně a bude se snažit, aby výsledky do budoucna byly ještě lepší, což prospěje občanům i daňovým poplatníkům. Komise se ujme každé jí dostupné iniciativy, aby byla schopna před eh, účetní dvůr eh, předstoupit v co nejlepším stavu a vyhověla očekáváním jak účetního dvora, tak eh, jiných orgánů a Tady je e, tento závazek zcela zásadní, ale i členské státy u těch všech sdíleně řízených projektů musí udělat svou část té práce. Já doufám, že v radě přispějí aktivně e, k tomuto snažení. Děkuji. Grazie, ora La parola agli oratori. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní dostanou slovo řečníci jménem jednotlivých frakcí. Začínáme politickou skupinou EPP, pan Píper. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, pane předsedo. Navzdory veškerým pokrokům je výroční zpráva účetního dvora bohužel eh, něco, co nemůže nám dát zavdat příčinu pro to, abychom se již nemuseli bát. Eh, míra chybovosti se zvyšuje, a velice překvapující je, jak vysoká je míra chybovosti v rámci kohezního fondu a rozvoje venkova. A je velice zvláštní, že 62% chyb, které zjistil účetní tvůr, eh, že těchto 62% chyb by bývalo, bývalo mělo být již zjištěno členskými státy a tato tendence neustále stoupá. Dámy a panové, takto důvěru mezi sebou si nevytvoříme. A také není dobré, že účetní dvůr se brání tomu zveřejnit tu statistiku chybovosti členských států. Z toho vyvozuji několik závěrů. Za prvé, je čím dál tím více jasnější, že evropské peníze smějí a mají plynout pouze do fungující zprávy. To znamená, že komise se musí věnovat více dohledu. A dále podmíněnost u strukturálních fondů a u zemědělských fondů musí být logickým důsledkem. Pouze když eh, skutečně bude uplatňovat evropské pravidla, které se týkají konkurenceschopnosti a další, pak takovýto subjekt a taková ta země může tedy dostat finanční prostředky. Dále je třeba jasně jmenovat, které e, země mají jakou míru chybovosti. To je důležitá věc. E, v současné době to tak není a není to dobrý signál v době, kdy Evropská unie chce více důvěry a dále parlament musí být více než rozhodčím orgánem mezi účetním dvorem a komisí. My jsme nyní poprvé spolu zákonodárci zákonu například v oblasti zemědělské a strukturální politiky, tedy největších oblastí rozpočtu, ale máme skutečné kapacity pro efektivní rozpočtovou kontrolu, které by odpovídaly této naší nové pravomoci, této odpovědnosti. Dámy a pánové, účetní dvůr a OLAF jsou e, fungující struktury a pokud chceme mít skutečnou parlamentní kontrolu, potřebujeme jako parlament mít více možností. Jak přesně by tyto měly vypadat, o tom musíme jako parlament diskutovat. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo za skupinu SAD pan Gajer na tři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, Caldeiro, vážený pane komisaři Šemeto, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve chci poděkovat účetnímu dvoru za předložení výroční zprávy. To je náš nejdůležitější nástroj v rámci procesu udělování absolutoria rozpočtu komise. Děkuji výslovně za transparentní uh, Eh, zprávu, která nás jistě eh, dovede dál v naší záležitosti, v našem úkolu. Zpráva zjišťuje, že existuje pouze omezené možnost říct to, že komise pracuje odpovědně. Eh, pan komisař to tady říkal, že míra chybovosti Eh, by se měly teda zlepšovat, ale parlament říká, že chce jednoznačný trend, co se týče zlepšování míry chybovosti v rámci provádění evropského rozpočtu a současnou situaci prostě nemůžeme akceptovat taková, takovou, jaká je. Učední dvůr ale vysílá jasnou zprávu vůči radě, která se nyní setkává, aby projednala kompromis pro víceletý finanční rámec. Nefungování kontrolní systému managementu v členských států, finanční korektury ve velké výši, které budou muset následovat, eh, příliš komplikovaná pravidla. To ukazuje, že kdo chce provozovat better spending, lepší eh, využívání prostředků, může k tomu přistoupit i hned. Kdo chce better spending, musí totiž zlepšit kontroly v členských státech a ne seškrtat rozpočet. A kdo chce lepší využívání prostředků, ten ten si musí udělat své domácí úkoly, protože i v Německu, v Nězozemsku a ve Velké Británii kontrolní systémy, jak bylo zjištěno, nejsou plně účinné. Dále, za rok 2011 se ukázalo, že v celé řadě oblastí se e, čísla zhoršila. Kolege Píper na to už ukazoval, co se týče politiky výzkumu, což je oblast rozpočtu, kterou zpravuje komise přímo. Tady se nám e, přímo zdvojila míra chybovosti z 1,4 na 3 a proto musíme od odpovídajícího komisaře požadovat akční plán, pomocí jakého sníží tuto míru chybovosti. V společné zemědělské politice míra chybovosti se pohybovala do posud v oblasti e, Ehm, hranice zásadnosti kolem 2%, ale na, nyní se nám to navýšilo na neuvěřitelných 7,7%. To tedy znamená, že výdaje pro rozvoj venkova ehm, mají nejvyšší míru chybovosti vůbec ve srovnání s ostatními. Dále si musíme uvědomit, že členské státy Eh, provozují tedy rostoucí počet eh, projektů a tím říkají, že je i vyšší míra chybovosti, ale toto nemůžeme akceptovat a právě zemědělská politika komisař Čolos musí dovést členské státy k lepší kontrole, tak jak se to již stalo v oblasti regionální politiky, která je dobrým příkladem toho, že pomáhá bojovat proti příčinám co se týče um, té celkové výše, ta je stále ještě vysoká, ale trend je dobrým směrem. Uh, tady pomohl akční plán z roku 2008, ve kterým komise navýšila výrazně své kontroly pravomoci. Zde by tedy komisař Šemeta měl pravděpodobně zvážit vlastní akční plán pro to, aby se snížila míra chybovosti ve zemědělské politice. I ve regionální politice je co vylepšovat. Chceme, aby retrospektivní kolektiky vypadly z podpory, dále chceme, abychom um, také přistoupovali k přerušování programů či jejich škrtání, pokud státy nebudou schopné e, zajistit skutečnou dobrou kontrolu. A rovněž chceme, aby e, středské státy se více věnovaly tomu, že budou sami e, rozpoznávat, kde jsou chyby. Pokud nebudou z toho, tak eh, potom členské státy by neměly mít právo rozhodovat o penězích a toto právo mělo být navráceno zpět komisi. Děkuji. Eh, Za Alde, pan Hacimarkakis na dvě minuty. Vážená paní předsedající, pane předsedo Caldeira, dámy a pánové, Nejdříve bych rád poděkoval účetnímu dvoru za to, co dělá pro daňové poplatníky. Pan, vy, pane Caldero, a vaši zaměstnanci jsou velice váženým spolupracovníkem, eh, kteří pomáhají s tím řízením absolutoria. Já, když jsem diskutoval o tomto tématu loni, tak jsem hovořil o spíše pozitivním obrazu s určitými šedými místy a bohužel, i když se celkově vše zlepšuje, tak ta šedá místa tam jsou 130 miliard bylo vyplaceno, 5 eh, nemělo být nikdy vyplaceno, to je 3,9% eh, špatných plateb. Ono je to sice zlepšení, ale stále ještě je to příliš. Eh, při nejlepším vědomí svědomí nevím, jak se to dá v Evropě vlastně zdůvodnit v současné finanční situaci. Instrumenty, které má parlament ve svých zprávách o absolutoriu a které dává do rukou komisi, konečně jsou uplatňovány, fungují a zcela příkladně se to děje v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostí, generální ředitelství Empel, váš pan komisař Andor, velice e, důsledně vysazují platby, přerušují platby, jakmile nějaký projekt nefunguje. A chybovost v této oblasti byla snížena 2,2%, takže ten můžeme, musíme panu Andorovi blahopřát a já bych rád eh, takové blahopřání rovněž předal panu Šemetovi. A já jako předposlední zpravodaj pro eh, absolutorium jsem eh, eh, rovněž připomínal, že všechny platby, jež byly neoprávněné, musí být znovu vyžádány zpět a tady chci blahopřát všem, kteří si čteme ta shrnutí, vidíme, že i tento instrument funguje. Co se týče účinnosti, tak tam bohužel ještě se musí um, něco zlepšit, tam byla kritizovaná vágnost. Eh, chci rovněž se obrátit na kolegu Gajera, nabízím mu svou pomoc, pomoc eh, ze strany všech poslanců, aby vše fungovalo ještě lépe. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji. Nyní má slovo za zelené pan Stas na minutu a půl. Děkuji, pane. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři, vážený předsedo, Evropského účetního dvora, vážené kolegyně, vážení kolegové, již po 18. nebylo možné získat eh, prohlášení věrhodnosti účtu, takže to není eh, příliš pozbudivý výsledek. Eh, a míra chybovosti až 9% v některých oblastech, dále zde byly uváděny věc, oblasti jako rozvoj venková, zemědělství, rybolov, zdraví, a to nejsou zanedbatelné oblasti a vždy jde o oblasti, ve kterých panuje sdílené řízení mezi komisí a členskými státy. A pan eh, Šemeta eh, zopakoval eh, ta, ta, tyto skutečnosti ve svém projevu zmiňovala také ta konkrétní čísla o chybovosti za tyto oblasti, která jsou velmi vysoká. Eh, já si myslím, že EUD eh, e by mohlo ve své zprávě jasněji eh, říci, které členské státy odvádějí špatně svoji práci a nejvíce přispívají k tak vysoké chybovosti. Jak zmínil Španger, je třeba volit striktnější řešení, je třeba jasně postavit členské státy přes odpovědnost, pak bychom se možná vyhnuli některým kritikám do budoucna a e, také se musíme věnovat oblasti e, vlastních zdrojů, zejména DPH. Pokud je obvody z DPH, ty se odhadují na 100 milionů eur. To je nepřijatelné, zejména v dobách krize musí každý šetřit a myslím si, že e, musíme přikládat nebo věnovat větší pozornost v boji proti podvodům organiz-

Děkuji mnohokrát za... Děkuji. E, je ostuda, že už po 18. nemohou naši auditoři dát čistý štít rozpočtu a jsou tady konkrétní příklady, jež poukazují na nesrovnanosti a komise vždy říká to tež. Je to vina členských států, která páchá tyto chyby. Ale eh, daňoví poplatníci eh, dávají s důvěrou peníze Evropské komise a ta chybuje, když eh, nekontroluje řádně vše, co pak předává členským státům. I tato sněmovna neustále odklikává, odškrtává rozpočet a nepodívá se přesně. Pokud eh, dostane rolník za 150 ovcí přidělené dotace a pak se zjistí, že nemá ani jednu ovci, tak by se to považovalo za podpovod a komise prostě není ochotná být odpovědná za eh, peníze daňových poplatníků a my se můžeme tázat, proč neustále žádá více peněz. To je jeden z důvodů, proč rozpočet musí být snížen. Na co ještě čekáme? Děkuji. Grazie per... Děkuji. A nyní za skupinu GUE pan Sandegard na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji rovněž účetnímu dvoru za dobrou výroční zprávu. Bohužel, jak jsme slyšeli, tato zpráva ukazuje, že e, vše jde špatným směrem. Od roku 2006 do roku 2009 se míra chybovosti snižovala a to na 3,3%. A to byla dobrá tendence, ale od té doby se opět zvyšuje. V roce 2010 jsme byli na 3,7% a v roce 2011 na 3,9%. A je také zajímavé, že počet chyb kontrolovaných transakcí se zvýšil z 33% v roce 2010 na celých 40% v roce 2011 a s tím se prostě nemůžeme spokojit. Eh, když to se chybovost ještě vyvíjela správným směrem, tak komise eh, se tímto honosila. A já, já jsem tehdy říkal, že jí to přeji, ale že musí být jasné, že pokud se míra chybovosti opět navýší, tak musí být také rovněž Eh, poukázáno na to, kdo eh, za to nese vinu. Již po dva roky se chybovost ví, opět zvyšuje a není možné, aby komise tady jaksi vinu svalovala na všechny možné jiné aktéry. Neboť komise v konečném důsledku nese odpovědnost za využívání evropských prostředků. Tedy pokud příští rok opět po třetí zažijeme, Eh, nárůst míry chybovosti, tak bude velice obtížné to obhájit vůči občanům. Eh, příští rok bude tedy rozhodující v této věci eh, pokud se tendence obrátí správným směrem, i, když pomalu, tak se s tím nějak vyrovnáme. Ale pokud to bude neustále narůstat špatným směrem, tak se s tím občané nimi nevyrovnáme. Děkuji. Děkuji nyní paní Sinclair. Mí voliči by nebyli příliš překvapeni, když se by se dozvěděli, že jejich tvrdě vydělané peníze, které prostřednictvím daní předali EU, byly e, špatně využity, nesprávně a e, ten nárůst rozpočtu o 1 trilion eur my tvrdíme, je nesprávný krok v dobách šetření. Vše zde je v rukou nevolených eurokratů, kteří si zahrávají s penězi daňových poplatníků. 60% těch chyb by mělo sice být odhaleno členskými státy, ale je to kvůli tomu, že je to přímo labirint různých pravidel, v některých se nikdo nevyzná. A co komise s tím udělá? Ani těm členským státům nezdělí, o co eh, konkrétně v těch problémech jde. Jeden z důvodu, proč v Lucemburku zjistili, že mají 700 milionů eur, aby eh, nastolili, zbavili se korupce v Kosovu, zajistili tam právní stát, ale ukazuje se, že delegáti nebyli ani proškoleni a oni hážou, rozhazují peníze. A co ty celoevropské strany, co veřejné financování eh, z veřejných prostředků eh, členských států, včetně některých nacistických socialistických stát, včetně strany UKIP. Co se bude dít s tím? Tady jeden kolega můj hovořil o mm, mm, důvěře. U nás mají lidé stále klesající důvěru, proto se s tím musí udělat něco dřív, spíše než později. Děkuji a nyní mají slovo další řečníci a začneme paní Ortiz na dvě minuty. Děkuji, ale ona zde není, takže slovo má pan Stavrakakis. Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el... Dobrý den. Jsme toho názoru, že účetní dvůr, který nám nyní předkládá svou výroční zprávu, ukazuje, že celá řada otázek je nedořešená. Je třeba celou řadu oblastí zanalizovat, prověřit, a to velice pečlivě. Všechny strany, všechny zúčastnění aktéři eh, toto musí provést a učinit vše, co je v jejich silách. Členské státy mají velice důležitou roli v této věci. první řadě je totiž důležité, aby se všichni snažili o to, aby výsledek byl co možná nejlepší. To by bylo pro všechny strany to nejvhodnější. Děkuji a nyní má slovo pan Stavrakakis na jednu minutu, prosím. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat panu předsedovi Kaldejrovi za předložení výroční zprávy za rok 2011 v rámci současné finanční hospodářské krize a v rámci situace, ve které se nacházejí veřejné rozpočty, je velice důležité, aby veřejné prostředky byly využívány co možná nejlépe, neefektivněji. Eh, dochází k celé řadě chyb v oblasti dopravy, regionální politiky a dalších oblastech. Ovšem, v některých oblastech se chyby jasně snížily v srovnání s minulostí. Musíme zajistit, aby peníze Evropské unie byly vydávány efektivně. I to tedy neznamená, abychom snížili rozpočty, ale abychom lépe kontrolovali vyučování prostředků. Národní státy by měly evropské peníze lépe spravovat. Členský České státy se totiž eh, by bývaly mohly zjistit 60 chyb v oblasti regionální politiky, pokud by eh, provedly odpovědící kontroly. Účetní dvůr to říká jasně. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Molder na dvě minuty, prosím. Mevrouw de voorzitter, in de eerste plaats mijn verontschuldiging. Děkuji, paní eh, předsedající. Dovolte, abych se omluvil Eh, také účetnímu eh, dvoru a panu eh, komisaři za to, že jsem se nemohl účastnit od začátku rozpravy, protože jsem měl jinou důležitou schůzi. Celá řada kolegů vystvihla různé aspekty, různé reance, ale hovořila o tom, že už po 18. účetní dvor nevydal prohlášení věrohodnosti účtu. Pro, vůči veřejnosti je to obtížné hájit, pokud Eh, přesto parlament již 17, 17krát udělal absolutorium komisi. Eh, komise zde představila eh, jasné argumenty o tom, jak je možné a nutné zdokonalit kontroly. Je možné pozastavovat platby a tak dále. Máme k dispozici celou řadu nástrojů řešení, se vším se počítala. Zatím jedna věc se nevyužívá, navzory tomu, že již léta na tom parlament trvá, a totiž, že pokud dáváme prostředky členským státům, pak v členských státech, kde dochází k, nejvíce, k největšímu počtu chyb, je třeba, aby nesli větší odpovědnost. V průběhu let parlament opakoval tyto návrhy, eh, žádal příslušné prohlášení od členských států a ve výroční zprávě je toto také zmiňováno. Eh, já si kladu otázku, zda tento systém je efektivní, myslím, že nikoli. Nové finanční nařízení skýtá příležitost k tomu, aby členské státy eh, předkládaly svá vlastní prohlášení o věrohodnosti či eh, řídící prohlášení. Myslím si, že eh, bychom měli toto a komise musí toto od členských států požadovat, protože členské státy dostávají finanční prostředky a pokud to prohlášení a situace bude v pořádku, pak komise může také odměnit daný členský stát tím, že eh, bude méně zatížen ehm, administrativně, tím tam bude prováděno méně kontroly. Třeba prostě vytvořit nějaké pozitivní pobídky eh, a je třeba, aby členské státy vydaly prohlášení o využívání evropských prostředků. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Vlad. Děkuji a nyní pan Vlasák na minutu a půl. Ať už si přečte výroční zprávu Evropského účetního dvora kdokoliv,

Děkuji a nyní má slovo pan Hartong na jednu minutu. Paní předsedkyně, zpráva výročního, výroční zpráva účetního dvora za rok 2011 je opět, opět něčím, co, s čím asi občan spokojen nebude tady například ty, ty ovce někdo je nemá, dostává na ně peníze, takže prostředky nejsou vydávány správným směrem, ale chci říct, že účetní dvůr odvedl dobrou zprávu. Po 18. nám to tady ukazuje špičku ledovce. A e, jasně nám to ukazuje, že některé členské státy si s kontrolou příliš těžkou hlavu nedělají nekontrolují příliš, jak se vylívají peníze daňových poplatníků, ale je to problém určitých zemí a bylo by dobré je jmenovat. Učetní dvor jasně řekl, že je obtížné eh, jasně určit evropskou přidanou hodnotu a dále že nemůžeme hovořit o účinnosti a o úspornosti v mnoha oblastech. Má strana to říká již po léta a je dobré, že náš postoj je nyní jaksi podložen názorem účetního dvora. Děkuji. Děkuji a nyní paní Gresle, paní předsedkyně, eh, pane předsedo učeního dvora, pane komisaři, milé kolegyně milí kolegové, dnes dopoledne jsem se rozhodla, že se budu stydět za ostatní. Jednak se stydím, že tady rada není přídomna, která tvrdí, že má roli v procesu udělování absolutoria, že by bychom měli my jednat podle jejich doporučení, ale rada zde není. A dále chci říci, že některé věci, které tady kolegové přednesli, jsou z hlediska kvality podzemní. Opravdu Eh, chci dále ještě podotknout, že je třeba zmínit to, kde jsme nekritizovali, a to je těch 96 k veškerých transakcí, které byly bezchybné. Je třeba tady si říci, jaké politické cíle jsme dosáhli. V celé Evropě máme masové demonstrace. Co se nám podařilo v oblasti nezaměstnanosti mládeže pomocí peněz, které dala Evropská peníze k dispozici? Co se nám podařilo v oblasti zaměstnanosti, inovací, výzkumu? Co se nám podařilo co, eh, s tí, pomocí toho všeho, co činí v členských zemích? O tom bych ráda velice eh, diskutovala eh, otevřeněji více. V současné situaci Evropské unii je toto něco, kde bychom mohli ukázat, že chceme eh, učinit něco pozitivního. To bylo tedy jaksi na začátek. Dále chci říct, že se musíme věnovat takovému procesu aktelutoria, abychom měli jako výsledek něco, co budeme skutečně z toho ukázat občanům. Drahá věc, dobrá zpráva E, musí být hlavně v členských státech, bez toho nemůžeme mít Evropu. Já se ptám, pane komisaři, čeme to, co děláme, když e, ve fondu koheze je korektní každá pátá platba, minulý rok to byla každá čtvrtá platba. Potřebujeme nutně zprávu od vás, abychom měli přehled o tom, jak finanční krize eh, dopadá na členské státy a jejich zprávu. Vidíme, že finanční krize má dopady na státy. Jak zareagujeme na tuto situaci? Neboť reagovat musíme. A rovně chci, abychom si nyní zvážili a komise si zvážila, jakým způsobem můžeme v budoucnu ovlivňovat pravidla. Co je způsobilé ve strukturálních fondech, to konstatují a definují členské státy, ale když si zvolí takovou způsobilost, kterou nejsou schopni potom mám zkontrolovat, no tak je to vlastně uh, eh, gol do vlastní branky. Tedy komise si musí říci, jak bude spolupracovat s členskými státy tak, aby se vyhla těm katastrofám, eh, nad kterými tady každý eh, rok potom pláčeme. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní má slovo pan Voen na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Jakožto zpravodaj pro zprávu o PIV vítám výroční zprávu účetního dvora. Jak již kolegové eh, slyšeli, odhadovaná chybonost je 39%. Nicméně domnívám se, že jsou zde i další věci, které třeba vyslovit, které musí zaznít. Například se domnívám, že je důležité, aby účetní dvůr, účetní dvůr na to upozorňoval, že existuje rozdíl mezi chybovostí a podvodem. Pouze asi 0,2 eh, plateb vykazuje podvody. Eh, myslím si, že EUD eh, e musí patrně posuzovat systémy a metody, například nadměrné platby, nedostatečné platby jsou kategorizovány stejně, drobné chyby Eh, například eh, vágní informace nebo chybějící dokumentace jsou rovněž klasifikovány jako chyby. Zajímalo by mě, zda do budoucna by možná eh, EUD mohl nalézt způsob, jak rozlišovat mezi těmito odlišnými kategoriemi. Také si myslím, že je důležité, že poprvé EUD v kapitole číslo 10 se začíná zabývat také zlepšováním výkonnosti a touto stránkou u komise Myslím si, že je důležité, eh, že, komi- že EUD eh, e musí eh, samozřejmě hledat možnosti, jak situaci zlepšit. To musíme dělat všichni na EUD, e v členských státech, v parlamentu, v komisi. Zlepšení, pokud je o výběrová řízení, pokud je o racionalizaci pravidel, možná také více o riziko se opírající, na riziko založený, na analýze rizika založený systém kontrol. Toto vše musí vyústit tady ke zlepšení našich kontrolních mechanismů. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní pan Ehrenhauser na jednu minutu, prosím. Děkuji. Vážené dámy, pánové, tady si myslím, se točíme trochu v kruhu. Každým rokem si vyslechneme podobné chyby, že to je pouze s výhradami absolutorium. Vždy musíme s politováním konstatovat, že pan předseda Barroso eh, stroskotal s tím cílem, který naformuloval v roce 2005. A naše krůčky jsou milimetrové a problém spočívá v tom, že celý rozpočet EU je vlastně jeho nebo její achilovou patou. Dnes například to vidíme e, všude, e, v každém na každém plenárním zasedání a jde i o reformu eh, evropského rozpočtu jak na straně výdajů, tak příjmu. Výdaje, o tom už jsme hovořili, členské státy konečně se musí zhostit eh, své odpovědnosti jednak při řízení těch výdajů i při zpětném získávání, ale i u příjmu se hovoří, že dlouhodobě bychom si měli klást za cíl, že eh, budeme, že se zbavíme těch národních příspěvků, ze strany členských států, že budeme mít jiné zdroje přímo, například daň z finančních transakcí, tak abychom se vyhnuli těm neustálým tahanicím, roztržkám, debatám, rabat sem, rabat tam a to by nám rozhodně pomohlo. Děkuji. Děkuji, slovo má nyní pan, paní Ayala Sender na jednu minutu, prosím. No. Děkuji, paní předsedkyně. Opět tady eh, máme co dočinění s paradoxem, který spočívá v tom, že 96% rozpočtu se provádí správně, to, to ukázala kontrola, a pak zde máme i nadále tu míru chybovosti. Komplexní kontrolní systém by měla být výsledkem dialogu mezi komisí, parlamentem a účetním dvorem. Kolegové to tady nadnesli. A toto se již povedlo a tím se nám podařilo prolomit ten eh, kruh, ve kterém jsme se pohybovali. Ale tento rok potřebujeme, abychom se více zabývali tou chybovostí eh, v členských zemích, zejména v oblasti rozvoje venkova a dalších. Tady vidíme, že jsou i nadále problémy, ale eh, na řadě jsou nyní členské státy, aby něco učinili. Je třeba, aby zavedli silnější, přísnější kontrolu a aby rovněž reagovali. To se to také, eh, zde se to také zmiňovalo. Tedy je třeba, aby se v členských státech prováděly posílené kontroly. národní účetní dvory tuto činnost již zahájili. Eh, z části tam dochází k velkým překvapením, například v oblasti výzkumu. To je jeden z pilířů eh, naší strategie pro překonání krize. Možná by se k tomu mohl ještě něco říct. Děkuji. Děkuji, omlouvám se panu Dojčeve, dávám mu slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení eh, poslanci, já rovněž bych rád poděkoval eh, panu mm, předsedovi Kaldejrovi a všem zaměstnancům účetního dvora za eh, tuto práci, za tuto zprávu. Je to eh, skvělé východisko pro to, abychom byli schopni vyhodnotit to, zda tedy eh, můžeme udělat absolutorium v nejbližších měsících. Maďarské přísloví zní, hovoříme o tom tež, ale zároveň o něčem jiném. Například někdo nám řekne, máme tu sklenici poloplnou, někdo jiný řekne, že je poloprázdná. Já jsem jedním z těch, který říká, že tato sklenice je poloprázdná právě proto, že ten rozpočet vypadá, jak vypadá. Bohužel se nám nepovedlo, abychom příslušným způsobem už konečně ukončili ten trend, kdy nám neustále chybovost a ukazatel chybovosti roste v posledních pár letech ten ukazatel je neustále horší, s tím se smířit rozhodně nemůžeme. Rád bych k tomu dodal, že smířit se nesmíme ani s tím, že zde nemáme mezi sebou představitele rady eh, v tomto plenárním sále už tři roky Přece má Evropská rada eh, svého eh, jakoby trvalého předsedu, eh, jeho kabinet a přesto se zde nikdo nedostaví. To tež platí pro předsednictví. Proč se nemůže být? Hovoříme-li tedy o 72% chybovosti u regionální politiky, kterou, kterou by mohli zamezit představitele členských států, tak to bychom tady přece radu měli být, aby nám vysvětlili, pochopila, o co jde. A e, pokud jde o využívání prostředků na unijní politiky, tady sice vidíme určitý politický e, pozitivní trend, tady nám chybovost lehce klesla a to si myslím, že je dobrý signál do budoucna. Dnes, jak víme, e, je rada zahájila e, svůj summit, takže tam se mohou zabývat otázkami solidarity i s tím, jak by měli řešit chybovost v politice soudržnosti. Děkuji. Děkuji, nevím, zda je přítomen pan Golniš. A také nevím, zda to máme pana Sarvama. Takže dávám slovo na jednu minutu panu Klevovi, paní Kleva. Děkuji. Paní předsedající, skutečnost, že 60%, máme 60% chyb v provádění regionální politiky, to je věc, které se jistě měly, respektive, že tyto, toto procento chyb měly členské státy a mohly detekovat, to je opravdu znepokojivé. Měli bychom do budoucna věnovat více pozornosti přípravě projektů, které budou skutečně představovat přidanou hodnotu pro Evropu. Já souhlasím s těmi, kdo to dnes uvedli, že bychom měli sledovat rovnoměrně situaci ve všech členských státech. Co je také důležité, je, že politika soudržnosti, která představuje jeden z hlavních nástrojů pro růst a nové instituce, by měla být i v příštích sedmi letech silnou politikou, výrazně podporovanou na evropské úrovni. Neměli bychom se zaměřit pouze na škrty, ale na lepší kontrolu a lepší řízení prostředků ze strany členských států. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Ody. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Má první slova budou učena panu předsedovi EUD, budou to slova díků eh, vám i eh, všem členům účetního dvora. Eh, máte tu sebou paní Kajula také. Děkujeme vám za, děkuji vám za vaši práci a také za pozornost, kterou věnujete poslancům. Ehm, Opravdu nám věnujete velkou pozornost a já vám chci poděkovat také panu komisaři Šemetovi, který navázal na pozoruhodné výsledky eh, svého předchůdce a i nadále posouvá eh, situaci v oblasti kontroly eh, účtu dále. Také chci poděkovat za kvalitu zvláštních zpráv EUD. Chci omluvit kolegu Boguslava Sunika, kterého zdržely i jiné parlamentní povinnosti. Také lituji absenci rady, která je rozpočtovým orgánem. Tato zpráva, pane předsedo, přichází příliš pozdě. Vy za to nemůžete. Já jsem předložil poznací návrhy eh, v rámci finančního nařízení, tak abychom změnili eh, časovou osu. Je třeba, aby komise předkládala už 31. března každý rok, eh, aby EUD svoji zprávu předkládal do 30. června, aby hlaso, parlament hlasoval před 31. prosincem. Není dnes myslitelné, že v, roce, v listopadu tohoto roku, hovoříme ještě o roce 2011, Navrhuji také, aby se sešla eh, pracovní skupina eh, příslušná a změnila tento, nebo ustavená pracovní skupina a změnila eh, tento postup. Článek 63 říká, že dáme na to, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky. Zajímá mne, zda by EUD nemohla sehrávat určitou varovnou roli pokud je o fungování jaksi, financí, pokladny EU. Chybí nám spousta miliard dnes jsme schopni splácet faktury. Já si myslím, že EUD eh, e by měl eh, vytvářet dohled. Eh, myslím si, že třeba se vrátit také k stílenému řízení. Vztahy, jsou ze vztahy tedy s národními kontrolními orgány. Já si myslím, že Sdílené řízení mělo svůj význam ve své době a myslím si, že bychom se nyní měli podívat na to, zda bychom v rámci EU neměli vytvořit eh, svoji eh, vlastní eh, finanční funkci a zrušit sdílené řízení, které představuje obrovskou chybu, vykazuje obrovskou chybovost a možná tedy si tento systém zasluhuje přeskum. Děkuji. Grazie. Děkuji. Nyní má slovo paní Ivanova na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo Kaldejro, vážený pane komisaři Šemeto, paní Kalulajte, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se připojila eh, k ostatním a přivítala výroční zprávu EUD o plnění rozpočtu v účetním roce 2011. Ráda bych eh, se zaměřila na některé aspekty, které mi připadají obzvlášť významné. Nejprve sdělené řízení. Zpráva uvádí, že nejvyšší chybovost byla shledána Eh, v politických oblastech pod cíleným řízením, eh, zejména eh, u regionální politiky a rozvoje venkova. Pokud chceme zlepšit efektivnost kontrolních systémů, všechny zainteresované subjekty musí nést svou odpovědnost, včetně komise, ale také a především jde o členské státy. Za druhé, přímé řízení. 20 prostředků EU vynakládá přímo komise, řídí přímo komise. Zjištění EU e jsou taková, že chybovost u výzkumu a dalších interních politik se zvýšila z 1,4% na 3% v roce 2011. Stejně jako, kolegové, jako kolegy by mě zajímalo, jaké jsou důvody tohoto nárůstu a e, jaká opatření e, komise plánuje pro e, nápravu situace. Dále je zde vazba mezi vstupy a výsledky. Vítám novou kapitolu desátou ve výroční zprávě jak dosovat výsledků skrz evropský rozpočet. To určitě krok správným směrem. Rozpočet by se měl posunout od a kontrola, od zaměření pouze na kontrolu souladu, na kontrolu výkonnosti, na sledování dosávaných výsledků. Potřebujeme jasné indikátory, základní linie, uh, úroveň cílů, tak abychom mohli monitorovat dosávání cílů politiky. EU ve své zprávě jasně říká, že existuje prostor pro zlepšení. Unie čelí důležité výzvě zvládnout toho více za méně prostředků. A proto my všichni společně, komise, eh, Evropský parlament, členské státy, musíme hledat cesty, jak každé euro z evropského rozpočtu vynakládat účelněji a dostat maximálních výsledků v časech úsporných balíčků, protože právě to od nás čekají občané. A na závěr ještě dovolte paní předsedající, protože je to moje poslední vystoupení v plénu, abych využila této příležitosti a poděkovala všem kolegům zde v Evropském parlamentu, zejména kolegům eh, z výboru pro rozpočtovou kontrolu a našemu sekretariátu také ve výboru za vynikající spolupráci v průběhu let. Jsem vděčná za tyto roky plné dynamických živých diskusí, ze kterých jsem se toho mnoho eh, naučila, mnoho jsem se to odnesla. Doufám, že budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci. Můžete se na mne spolehnout v tom, že dialog s tímto parlamentem bude pro mne prioritou i v mé budoucí práci. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát paní Ivanové, přeji vše nejlepší v její budoucí pozici a nejdříve eh, udělí slovo paní Gál v rámci procesu Catch a děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Celkově lze říci, že Evropská unie vydává peněžní prostředky lépe než v minulých letech. Rada a parlament společně rozhodují o ročním souhrném rozpočtu, ale v podstatě musí Evropská komise zajistit, aby peníze byly vydávány dobrým způsobem. A zde máme ještě velký prostor pro vylepčování. Zpráva za rok 2011 ukazuje, že e, kráčíme správným směrem, ale přesto je třeba ještě mnohem vylepšit v oblasti míry chybovosti. Například co se týče oblasti eh, politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky. I v dalších oblastech dochází eh, k čím dál tím více chybám. Jistě, eh, odpovědnost nese Evropská komise a členské státy, ale existuje zde systémický problém. Peníze nebyly vydávány cíleně a nebyly vydávány efektivně, a to v mnoha případech. Souhlasím s panem komisařem, potřebujeme zjednodušení. A v případě, že se rozpočet zmenší, tak musíme pracovat efektivněji. A je třeba, aby také kontrola v takovémto případě fungovala ještě lépe. Děkuji. Pan Davis? Paní předsedající, já bych rád věděl, s jakými výmluvami přicházejí členské státy, když nabízejí takto chybové účty. Například, jaké výmluvy má Nigel Farage, předseda UKIPu, na to, že si není schopen uhlídat ani vlastní osobní účty. Hovoříme o e, stoprocentní transparentnosti, ale podíváme se-li na jeho webové stránky, zjistíme, že jeho účty jsou neauditované a když se ho zeptáme proč, tak řekne, ztratil jsem účtenky a nebo po jindy zase řekne, já mám hory účtenek, ale nejsou tam po třetí zase řekne, že třeba neměl čas, přestože si zaměstnává vlastně manželku, aby na tom pracovala. A pak řekne, a toho cituji, některé účtenky jsem sice ztratil, no ale a co? A tak bych rád věděl, zda členové auditního dvora, účetního dvora by nám řekli, zda některý členský stát by rovněž byl ochoten přijít s výmluvou, že přišel o účtenky, o doklady, ale co z toho? Děkuji. Eh, dávám slovo panu komisaři Šemetovi. Thank you, Mrs. President, uh, President Caldera. Uh, paní předsedající, pane předseda Kalterou, vážení poslanci, tato rozprava jasně ukazuje, že uh, sdílené um, oprávnění sdílené řízení jedním z palčivých otázek, ale zároveň ještě i to, co dělá komise, bylo vaším tématem. Já vám chci ujistit, že komise provede hloubkovou analýzu toho, s čím přišel i účetní dvůr, bude na to reagovat. A už jsme s tou prací začali. Chci upozornit na eh, výroční zprávu o aktivitách, kterou vydal generální eh, ředitel komise a poprvé v dějinách zcela, téměř zcela je sehrána s odhady Eh, účetního dvora. Takže na základě této zprávy i výhrad eh, například eh, generálního ředitele Agri nebo výzkumu, tam byly ty výhrady. Oni musí přijít s konkrétními akčními plány ke zlepšení situace u oblasti, kde je to potřeba, kde je to třeba lépe řídit. A já jsem přesvědčen, že mi kolegové, například pan komisař Čolos, Quinn a Hahn, kterých se to týká, se toho budou aktivně účastnit a budou u té procedury toho absolutoria působit tak, aby přišli z návrhy konkrétních kroků, které pak budou implementovány, aby už se ty problémy neopakovaly ty problémy, které tady vidíme u těch výhrad na tom seznamu. Rovněž bych rád upozornil na jeden aspekt, o kterém hovoříme, když se zmiňujeme o složitých pravidlech. Nejedná se pouze o složitá pravidla na unijní úrovni a to já jsem řekl v tom úvodu, že už máme návrh na další finanční období, který tato pravidla má za úkol zjednodušit. Ne, jde rovněž o složitá pravidla, to je problematická oblast, že si pak členské státy zavádějí ještě složitější pravidla a e, zásadní počet, e, velice velký počet chyb je právě tam způsoben těmi pravidly, jež jsou ještě složitější v tom kterém členském státě, tím se rovněž musíme zabývat. Tady rovněž padla slova o podvodech e, například v některých oblastech. My jsme přišli s návrhem takzvaného mechanismu rychlé reakce a doufáme, že Rada tento mechanismus co nejdříve schválí, eh, co například nám umožní bojovat s podvody u DPH a příští měsíc já přijdu s návrhy, jak bojovat například eh, daňov, s daňovými úniky. Eh, to se bude částečně týkat i úniku DPH a doufám, že celý tento balíček nabídne komplexní řešení, abychom právě u výběru DPH měli lepší situaci. Další záležitosti, jež zde byly zmíněny, byly eh, ty ehm, oprávky. A tam si myslím, že legislativa, kterou máme v současné době eh, na stole, už se zabývá těmi neto oprávkami nebo korekcemi a tam si myslím, že se eh, už pohybujeme správným směrem, takže si myslím, že tam rozhodně dospějeme k legislativě, která by tu situaci měla řešit. Počítám rovněž s vaší podporou, eh, vážení poslanci, a eh, doufám, že budete spolupracovat eh, s předsednictvím, s radou, tak, abychom zajistili, že veškeré problematické záležitosti, jež zde jsou zmíněny, budou členskými státy, ale i komisí řádně napraveny. Děkuji. Děkuji, Děkuji panu... pane komisaře. Nyní má slovo pan předseda Kaldejra, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dovolte, abych nejprve vyjádřil své poděkování za laskavá slova panu poslancu a paní poslankyni na eh, moji adresu a adresu práce EUD. Eh, snažíme se činit maximum pro to, abychom přispěli eh, ke snahám o řešení klíčových, klíčové priority naší dnešní, myslím, a totiž zaručit řádné finanční řízení veřejných prostředků Evropské unie. Byl jsem dotázán, zda eh, je možné, pokud, eh, pokud chybí eh, účtenky, doklady, zda to může Eh, za to může auditor eh, přijmout takovou adekvátní situaci, eh, tak na to mohu říci, že tedy pokud se potom auditor dotazuje a příjemce mu řekne no a co, tak to prostě pro nás není přijatelná odpověď. A musím říci, že také tato sněmovna musí řešit podkladové příčiny těchto problémů. Mnoho z vás podtrhlo nutnost zlepšit aktuální stav ale měli bychom si zároveň pamatovat, jak to vypadalo na počátku tohoto programovacího období a jaká je situace dnes. Došlo ke zlepšením. Eh, co ovšem EUD říká, je, že stále existuje prostor pro efektivnější, cílenější využívání prostředků, které máme k dispozici, tak abychom jejich využití optimalizovali. A samozřejmě vnitrostátní orgány sehrávají klíčovou roli protože Ony představují tu první obranou linii při kontrole správného nakládání s těmito prostředky. Samozřejmě eh, je to složitý systém, protože na vnitrostátní orgány eh, překládáte kontrolu způsobilosti eh, těch pladeb a kromě toho můžeme mít i 27 eh, odlišných souborů podmínek způsobilosti, eh, tak to potom je složitý systém, ale nyní se rysuje opravdu zlatá příležitost, eh, když řešíme budoucí nařízení pro příští finanční rámec, řešit ty hlavní příčiny problému. Protože každý systém je nastaven pro určité období. a Nebudeme očekávat, že chybovost nám bude se kolísat mezi nulou a desítkou nebo že to půjde až na stovku. Eh, ne, ne, pokud budeme řešit opravdu příčiny těch problémů, tak i při změně systému by se situace neměla výrazně změnit. Naše země je jasné. Již dlouho voláme po zjednodušení mechanismů vydávání prostředků pro stanovení jasných cílů a po nákladově účinných systémech kontroly. Také bychom eh, měli zajistit, abychom byli v pozici říci, zda jsme připraveni tolerovat riziko chyby v některých situacích. A to je úkol, eh, eh, ke kterému nad, k zamišlení nad ním jsme vás a radu vyzvali v roce 2004. Naším úkolem jakožto kontrolora je zaměřit se na rizikové oblasti, těm přikládáme prioritu a také eh, jsme vydali jasná doporučení pro zlepšení stavu. To je naší úlohou, kterou se snažíme maximálně měrou naplňovat. Ale také, eh, pane Vojene, je pravda, že může docházet k administrativním chybám. Pokud ano, pak jsou signálem toho, že je zde potenciálně vysoké riziko v tom systému, které se poté může projevit i v kvantifikovatelných situacích, eh, které znamenají ohrožení všech prostředků v tomto systému nebo existenci rizika. Eh, souhlasím s paní Gresle, že členské státy musí spolupracovat, aby se situace posunula ku předu všude eh, tam, kde je sdílené řízení. A chci ujistit pana Odyho, že jsem si velmi pečlivě zaznamenal jeho návrh aby EUD eh, e sehrával nebo plnil určitou eh, varující roli, výstražnou roli. Je třeba upozorňovat eh, parlament na případnou existenci problému. My tomuto návrhu budeme s kolegy věnovat pozornost. Děkuji za pozornost, paní předsedající. Grazie, prezident. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, tímto zavírá, končím naši rozpravu a jako další bod na pořadé jednání